Dostali jste všichni doporučení koordinátorů? Už jsme je rozesílali, koordinátoři se sešli včera a ta rozhodnutí byla rozeslaná večer. Takže pokud nejsou žádné námitky, považuji pořad jednání za schválený. Tuto la eh, votazione sul parere. Ernest Maragán, hlasujeme o zprávě o zvyšování uplatnění prostředí dívek v EU. Eh, bylo to předloženo 23. března. 30. Eh, března lhůta, bylo předloženo 42 pozměňovacích návrhů. Nevím, jestli Ernest Maragal chce něco říci. Dobrá, takže začneme hlasovat. Jste připraveni? Takže začneme. Kompromisní návrh 1. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. E, návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, schváleno ještě zdržel se, chváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, je to tak? Ne, to je staženo. Appunto. 25. Appunto, 25, sorry. Emendamento 20. 25, kdo je pro? proti, zdržel se, hlasujeme elektronicky. Omlouvám se, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování 19 pro, takže Návrh byl přijat. 21 pro, proti, držel se, zamítnuto. 23 pro, proti, držel se, e, přijato. 24 pro, proti, držel se, přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, Myslím, že to musíme zkontrolovat elektronicky, takže hlasujeme. Teď končím hlasování. Takže návrh byl přijat o jeden hlas. 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, drželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, pro Uh, sorry, sorry, sorry. No, because this ah, is not If approved. Adopted. Not approved. Ho sbagliato. Allora 32 torniamo indietro. Tre... Omlouvám se přes 32, tady se hlasuje na dvě části. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Tři. pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, Drželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, drželi se, schváleno. 37 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, takže to si zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 37. Prosím. Je to druhá, druhá část. Máte všichni své karty? Dobrá. Takže hlasujeme, prosím. A Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Někomu nefungovalo hlasovací zařízení? Bez mikrofonu, prosím. Ne, to je v pořádku. To je v pořádku a je to zamítnuté. tam byl náhradník, mm, my, protože vy, vy, zastupu, vy jste zastupoval kolegu, který právě dorazil, takže to je v pořádku. Tak. Pozměňovací návrh 38. To je... Ono to bylo zamítnuto, protože kolega, který právě přišel, nehlasoval, protože místo něj hlasoval náhradník, takže to je v pořádku a je to zamítnuté. Tak. Počty v, sedí, počty jsou v pořádku. Je to jasné, jestli chcete, tak můžeme hlasovat znovu, ale jinak si myslím, že to je jasné. Kolega nehlasoval, protože tady byl náhradník, čili není problém ale jestli chcete hlasovat ještě jednou, budíš, ale dospějeme ke stejným číslům. Chcete? Chcete? Ne, dobrá, tak pokračujeme. 38 s ústním pozměňovacím návrhem, to je pro. Proti, zdrželi se schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, drželi se schváleno, 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A není závěrečné hlasování, kde je pro. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bene, approvata ti due voti, due... Eh... Bylo to přijato 22 pro. Braho, přejeme zpravodaj. A také stínovým zpravodajům. A nyní se dostáváme ke zprávě navrhovatele Johana Kučuka vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století. Přizpůsobení dovedností a kvalifikací. Budeme tady hlasovat. Kompromis číslo 1 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato.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 Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Přijato 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 30 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se přijato, 38 pro, proti, zdrželi se Myslím, že to zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Rozdílem jednoho hlasu. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 40 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování bude elektronicky, závěr hlasování, končím hlasování. A bylo to přijato. 22 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřejeme kolegovi navrhovateli i stínovým zpravodajům. Nyní se tedy dostaneme dále. alle, alle proposte di opinione. návrhům stanovisek. A začneme eh, zprávou pana kolegy Zdrojevského, stanoviskem pana kolegy Zdrojevského. Týká se to rozpočtu a rozpočtového postupu pro rok 2016. Jak dobře víte, začíná to v našem výboru stanoviskem k otázce mandátu. A komise na konci května předloží svůj návrh rozpočtu a bude se hlasovat o něm na červencovém plénu. Já bych tedy ráda nyní dala slovo a prosím o klid v sále. Ráda bych tedy předala slovo panu zpravodaji Zdrojevskému, potom stínovým zpravodajům a pak všem, kdo se chtějí přihlásit o slovo. Nyní má slovo pan Zdrojevský. Opinia, kterou přigotowałem, je e, bardzo krótka, bardzo konkrétna. Děkuji. Ono je to velice specifické téma. Já jsem se pokusil postarat o to, aby zde byly zahrnuty na takové návrhy, které byste mohli vy, kolegové, předkládat eh, v rámci těch diskusí, kterých se budete účastnit. Stanovisko má pět základních bodů. C'è qualche problema? Sorry, there is a problem there. Zdá se, že máme nějaký problém s německým tlumočením. Už se technický problém vyřešil? Ano, je to v pořádku, tak prosím, můžete pokračovat. Děkuji. Takže já bych se rád vyjádřil k tomu stanovisku a chci říci, že má tady pět eh, základních důležitých bodů. Za prvé je zde výzva k tomu, aby Evropská unie při plánování programu poskytla příslušné prostředky pro plánované potřeby. Pokud je zde určitý nepoměr mezi potřebami a prostředky, které jsou naplánovány, tak potom jako každý rok dochází k problémům v platbách. A to je něco, na co jsem poukázal ve svém stanovisku. Obáváme se toho, že by při příštím plánu mohlo najít do, nastat podobné problémy například v oblasti Erasmus plus a kreativní Evropa. A to je špatné pro instituce, no a zvláště pak pro příjemce prostředků z těchto programů. Co je důležité, je to, aby nedocházelo u těchto programů opět k opožděným platbám. Další téma zlepšit práci s veřejností Evropské unie. To se týká hlavně dialogu s občany. Rád bych zde podtrhl zvláště pozitivní roli sítě evropských médií a zvláště sítě evropských rozhlasových stanic na lokální i celostátní úrovni. Další bod ve stanovisku Zmiňujeme tam také kulturní diplomaci mezi EU a sousedními zeměmi. Je důležité zde mít koherentní strategii a postarat se také o to, aby mladí lidé, aby umělci a lidé působící v oblasti kultury eh, mohli využívat mobilitu v rámci společných projektů. Často členské státy upozorňují na to, že umělecká kulturní činnost v Evropě by se měla podporovat. A ve stanovisku také poukazuje na to, že je nezbytné promyslet financování malých inf- infrastruktur, protože pokud se to nezmění, tak to nebude dobré pro pracovníky v oblasti kultury. Je třeba zde nastolit vyšší flexibilitu a snížit administrativní zátěž. Dále vyzýváme k tomu, aby bylo vyčleněno více rozpočtových prostředků proto, aby se lépe eh, postupovalo proti vysoké nezaměstnanosti mládeže. To je něco, co nám také dlouhodobě leží na srdci. Evropský parlament zde také má doporučení k Junckerově plánu. Eh, Junckerův balíček by měl v operativních programech také zohledňovat investice do kulturu a tvůrčích odvětví, protože to je nesmírně důležité pro společnou soudržnost. A mělo by se to také zohledňovat při investičních eh, rozhodnutích. Už i s tím uspokojením můžeme konstatovat, že v Junckerově plánu tento postulát o tom, že se zde jako programový cíl odráží kultura a umění je něco, čemu se věnovaly i jiné výbory, další výbory tohoto parlamentu. Chci také upozornit na to, že v, poro- v polovině června bychom tedy o tom měli hlasovat na výboru, takže je možné ještě předkládat příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Hlasí se někdo o slovo? Prosím. Paní Trupl. Děkuji vám, pane zpravodaji. Asi by bylo dobré se věnovala v souvislosti s komunikační politikou, zmínit síť eh, Euronet a Euronetwork, aby byla zde zajištěné dostatečné financování. Už se to zmínilo, ale náš výbor by zde měl dát najevo, že komise se musí postarat o to, aby se ta situace nezhoršila, že zde chceme vidět opravdu náležité financování. A také z mého hlediska. Až potom nastane ta implementace Erasmus+. Nedávno jsem slyšela o několika eh, případech v souvislosti s tou eh, školskou částí Erasma ve školách, že se vlastně financují jenom ty velké projekty a méně ty malé. A to přece není v našem zájmu, protože tím vlastně zasáhneme méně lidí v EU. A Touto zprávou o rozpočtu bychom mohli komisi jasně dát eh, najevo, že bychom tu rovnováhu chtěli změnit v této oblasti, abychom, aby to bylo tak, že se to zaměřuje i na malé školní projekty a aby nešlo jenom o ty veliké projekty. Děkuji. Honorable Morgano. che io ricevo è questo mi scuso non ho seguito io l'ordine eh, beh abbiamo un cavaliere quindi prima Sabine Frayan <laughs> Ano, samozřejmě je to pravda. Nejdřív dám samozřejmě eh, slovo stínovým zpravodajům, to je pochopitelné. To jsem chtěla vlastně říct. Děkuji. Já jsem chtěla podpořit to, co právě řekla Helga Triple. Dlouhodobé strukturované financování Euronet Plus bez té každoroční eh, nerovnováhy. Dříve tam Euronet Plus byl s trvalým financováním, pak se to vlastně snížilo ze strany komise rok po roku a já myslím, že bychom to měli opět zavést, protože ta potřeba zde stále ještě je. A já si myslím, že to je opravdu dobrá věc a pan kolega Zdrojevský na to upozorňoval, která se týká hlavně malých a středně velkých rozhlasových stanic, poskytuje jim evropské informace, které by si jinak nemohly zajistit a myslím, že to je velmi smysluplné. K implementaci programů. Nejde jenom o programy ve vzdělávání, je zde taková obecná tendence vlastně financovat jenom ty obrovské eh, projekty a ty drobnější opatření, která zasáhnou mnohem více lidí, už nefinancovat, protože je to příliš eh, nákladné nebo organizačně náročné spravovat ty prostředky. A my jsme zde ve výboru jasně řekli, že ty malé projekty, ať už je to například program Evropa občanů, nebo všechny ty různé výměné programy, které máme, že to je opravdu důležité, měli bychom zde vyslat jasný signál. Také když jde například o implementaci, třeba i prostřednictvím příslušné zprávy bychom se jako výbor mohli vyjádřit ale navrhovala bych, že už v rámci teď té rozpočtové zprávy bychom měli dát jasně najevo, že chceme mít peníze i pro ty malé projekty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já nemohu než souhlasit eh, s tím, co říkala paní spravodaj, pan zpravodaj a děkuji mu také za jeho prezentaci. Co se týče těch eh, dvou předchozích vstupů, tak v podstatě šli stejným směrem, jako bych chtěl jít já. Je to samozřejmě naprosto zásadní pro rozpočet 2016. Které jsou ty body? Jsou to body, o kterých už jsme hovořili, totiž, že komise by se měla snažit víc zaměřit na podporu kultury, která se to určitě zaslouží. Možná ještě předložím nějaké pozměňovací návrhy, aspoň si to, tu možnost ponechám, abych doplnil ten text, jak si to ostatně pan zpravodaj sám přeje. Například si myslím, že by bylo dobré dát větší důraz na skutečnost, že v takovéto situaci, nepříjemné situaci, kde je tu rozdíl eh, mezi tedy těmi přislíbenými prostředky a proplacenými. To už přece není možné, to je nepřijatelné pro občany, pro mladé, ale také pro celkový obrázek o Unii musíme tak si nastolit větší důvěru v nás. Pak je tu další bod, který bych rád zdůraznil. To je Evropský investiční fond. Ten by se měl zaměřit zejména na vzdělávací výzkumné projekty, na digitalizaci a také, také na kreativní průmysl. Čili to ostatně už Petr tady zdůrazňoval několikrát a my s tomto se shodneme. V této když se podíváme tedy na tu vzájemnou propojenost, eh, hodnotu těch projektů, vzdělávání, kultura, tak si říkám, zda bychom eh, nemohli jít ještě dál než to, co pokrývá investiční fond. Například eh, kolegyně Zabalba to říkala. Investice členských států do školství, do vzdělávání by neměly být v rozpočtových tabulkách korektivních. Je potřeba samozřejmě mít určitou možnost volby. To jsou všechno zásadní investice, které jsou naprosto nezbytné pro opětné naskočení růstu. A z dlouhodobého hlediska bychom je měli posuzovat zvlášť odděleně od ostatních. Musíme mít samozřejmě globální přístup, eh, evropský, protože Evropský kulturní pakt, to je vlastně soubor všech eh, historií, kultur, je to nesmírně významná věc a je to významné i pro budoucí ekonomickou situaci, takže je důležité, aby Evropa skutečně pevně podporovala všechny tyto body. A jak už jsem eh, říkal, chci tedy vypracovat pozměvací návrhy a doufám, že budete sdílet tyto pozměňovací návrhy spolu se mnou. Děkuji. Paní Ton. Děkuji, pan Marakal. Děkuji. A velmi rychle, abychom se vyhnuli opakování věcí, které už zde byly řečeny. Já zcela souhlasím s předřečnicí, jenom bych ještě řekl pár bodů, na kterých se myslím můžeme shodnout. Ten první bod s tím naprosto souhlasím. Koherence, soulad a sledování těch závazků, tak aby se to všechno nakonec realizovalo, tom platby, závazky, to je samozřejmě všechno velmi důležité pro vzdělávání, pro kulturu. Potřeba získat jistotu. Vzdělávací programy, dva body. Všichni pod Erasmem a mimo. Ať už jde o odborné vzdělávání a mobil, aspekty mobility. Jsou tu také programy, které jsou důležité pro regiony. Další věc, která je spojená se vzděláváním, eh, brzy budeme revidovat eh, boloňský proces. Tady je celá řada programů, které se týkají reformy vzdělávacích programů, pak je tu kulturní dědictví. Už zpravodaj hovořil o jaksi, diplomaci nebo kulturní. Je tu určité nebezpečí ničení kulturního dědictví. Máme tu takzvanou tedy kulturní diplomaci, která by měla chránit toto dědictví. Evropský rozpočet tedy by tyto priority měl do sebe zařadit. A pak je tu ještě další bod, a to je spojeno s reformou eh, otázky autorských práv. Je to znepokojivé krátkodobě, To je totiž pomoc mladým tvůrcům. I zde by se to mělo zvláště zmínit. No a ještě jedna věc je potřeba hájet Eh, rozpočet na kulturu a vzdělávání, a to konkrétním přímým způsobem. Já jsem viděla paní Tom, ale najednou mi tady zmizela. Nikdo další? Ano, chcete slovo? Ne. Komise? Komise chce zareagovat? Ne? Ne, nikdo nežádá o slovo. Tak já bych tomu ještě pár slov řekla. Já vím, že je tu moc velká marže není, je to velmi obtížné. Myslím ale, že ty hlavní body zde byly předneseny a jenom chci připomenout, že v roce 2016 bude program Kreativní Evropa, možná bychom na to mohli odkázat. Víme, že do konce roku komise začne spouštět tento program. Pak je tu ještě další věc, důležitá věc. Evropa pro občany. asociace <clears throat> družeb, školních družeb, to jsou všechno velmi důležité věci a já si myslím, že velmi často právě v oblasti komunikaci bohužel docházelo k rozpočtovému eh, krácení. Máme Euronews, Euronet, bylo by potřeba mít globální program. pro komunikaci, protože to, co je důležité, je mít lepší představu o strategii komise v této oblasti. A poslední věc, souhlasím s, tím bodem o strukturálních fondech. Bude tu revize na půli cesty, která v půli toho období, která nám umožní se na to podívat. Důležitá je Ovšem ta interpretace těch pěti milionů stropu ze strany komise. Prosím. Chtěl bych vám poděkovat za všechny vaše připomínky. Některé se vyskytly vícekrát a já se k tomu stavím kladně. Co se týče druhého bodu, hlavně politiky komunikace, tady v závorce je řečeno specifické projekty, jako třeba Euronet. A potom to, je to souvisí s tím, co navrhovali paní Trupel a, a další. Takže já budu se zájmem očekávat vaše pozměňovací návrhy, ale chtěl bych zdůraznit dvě zvlášť důležité věci pro nás. Za prvé, my Eh, občas ztrácíme z, eh, z dohledu si rozsahy, eh, rozsah a náklady, jako třeba cena lux a podobně, kdy trošku ztrácíme ta měřítka a je to jiným výborem třeba ohrožené. Takže chci na vás apelovat, abyste to sledovali, abychom měli jistotu, že kulturní výbor jak si, si prosadí své a abychom nenarazili v oblasti rozpočtové, kde jiné výbory tradičně mají jak se silnější slovo. Já jsem býval ministrem kultury řadu let a považuji za nepřijatelné, především v oblasti citlivého vzdělávání, abychom nepřijímali závazky. To není možné, to podkopává důvěru a E, vytváří to kritickou situaci, čili tady ten nedostatek je opravdu významný bod. A také jsem chtěl zdůraznit, e, že tady není žádný zástupce komise, nicméně věřím tomu, že naše připomínky e, z komise jak si dostane a že nám odpoví na příští schůzi. Děkuji. Já bych také ráda vyzvala komisi, aby tady byla přítomná, protože pro nás je velmi důležité, abychom ve výboru měli tento kontakt a interakci s komisí, s tím plně souhlasím. A také e, podporuji to, co říkal zpravodaj a pan Morgenol předtím. Myslím si, že tento výbor je E, stejně důležitý v rozpočtu, jak už se jedná třeba o nárůst Erasmu v minulých letech a podobně, ale jsou tam i jiné tituly plateb a implementace, kde dochází i k vážným škrtům, takže e, musíme toto mít pod kontrolou s Tajánem a dalšími frakcemi. Je to naše povinnost a musím si upřímně, že ve výboru KONT eh, trochu problém eh, s rozděleností eh, frakcí. Budeme hlasovat 16. června, pozměňovací návrhy do 12. května v poledne a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci. A teď se dostáváme k další zprávě eh, paní Šojdrové. Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Kolegyně Šojdrová je zpravodajkou. v březnu proběhl zajímavý workshop s externími experty, se zástupci komise a já eh, nyní hned dám eh, slovo kolegyni a stínovým eh, zpravodajům. 14. července budeme hlasovat ve výboru pozměňovací návrhy do 15. května v poledne. Děkuji, vážená paní předsedkyně, děkuji za udělení slova. Chtěla bych eh, vyjádřit poděkování a radost z toho, že jsem mohla být zpravodajkou této zprávy, protože eh, je to velmi důležité téma eh, podnikatelské vzdělávání se stává velmi důležitým tématem eh, v oblasti eh, vzdělávacích systémů a eh, napomáhá mladým lidem překonávat problémy které v životě mají zejména tedy problémy spojené s uplatněním v pracovním životě mm, podnikatelské vzdělávání eh, není zcela zatím doceňovaným tématem a mělo by se stát prioritou jak v, jak v programu evropské unie tak členských států eh, studie se kterými jsme se mohli seznámit a paní předsedkyně tady zmínila workshop kde byly tyto studie představeny tak ukazují že podnikatelským dovednostem a podnikatelství je možné se naučit a my tedy také říkáme že by se mělo učit prokazují to nejen studie ale také praktické zkušenosti eh, různých iniciativ eh, i neziskových eh, mm, organizací které ve spolupráci se školami a s vládami některých zemí už v této oblasti udělaly řadu kroků zpráva kterou máte k dispozici tak v první části shrnuje všechny dosavadní eh, dokumenty které na úrovni evropské unie eh, evropské komise rady a evropského parlamentu byly přijaty. jde o to abychom zbytečně neopakovali něco co už zde je ale eh, navazujeme na to k čemu už se parlament i rada vyjádřily Hm, evropský parlament eh, má sice omezené kompetence stejně tak jako eh, evropská unie eh, nemůže zasahovat do vzdělávacích systémů ale může podpořit a může iniciovat určité změny a o to nám právě v případě podpory podnikatelského vzdělávání jde čili navrhujeme e, také komisi aby ve své práci daleko více zdůraznila e, podnikatelské vzdělávání zapracované také do finančních programů aby bylo podnikatelské vzdělávání podpořeno z erasmus a také aby připravilo e, další rámec pro pro následující období eh, po roku. two thousand and twenty do roku two thousand and twenty již určité programy nastavené jsou eh, vzdělávací systémy s nimi nějak pracují ale my chceme vidět už tu budoucnost po roce two thousand and twenty a to samé eh, samozřejmě platí i pro členské státy které tomuto mm, projektu té budoucnosti té perspektivě eh, podnikatelského vzdělávání by měly přispět. ještě bych chtěla upozornit na to že podnikatelské vzdělávání nevzdělává podnikatele okamžitě jenom ale eh, přináší určité dovednosti i všeobecného charakteru jako je kreativita samostatnost finanční gramotnost čili nejde nám o to že bychom eh, si mysleli že školu budou opouštět podnikatele ale jde nám o to aby vzdělávací systémy podpořily rozvoj dovedností které připraví mladé lidi a to teď bych zdůraznila ve všech eh, stupních vzdělávání primární sekundární i terciární na to že budou moci se uplatnit i jako podnikatelé a budou mít dovednosti které jim to umožní na závěr bych chtěla eh, poděkovat eh, karolině falk a dalším spolupracovníkům kteří eh, mi pomohli tuto zprávu připravit. věřím že také zde zazní ještě další podněty a já se těším na to že ta zpráva i s vašimi připomínkami náměty bude dobrou zprávou evropského parlamentu. děkuji za pozornost. grazie collega per questa presentazione anche per l'interessante Děkuji vám za tuto prezentaci. Je to velice zajímavý základ, takže tady dávám slovo prvnímu stínovému zpravodaji. Eh, děkuji, dobrý den. Já bych chtěl uvítat eh, návrh zprávy, který předložila paní Šojdrová a velice oceňuji její práci. Jak víte, Podnikatelské dovednosti jsou klíčové v řadě oblastí a je to předmětem politické strategie na úrovni Unie a je potřeba tedy toto propagovat a zlepšovat eh, napříč eh, školstvím a vzděláváním mládeže, protože by to mělo být jednou z nejvýznamnějších dovedností mladých občanů. Eh, chápat tedy eh, zákonitosti podnikání. Takže oceňuji dokladený důraz na podporu širší eh, definice klíčových dovedností v oblasti podnikatelské přípravy. V roce 2006 bylo zařazeno mezi klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání a je důležité e, toto široké vnímání toho e, vzdělávání e, chápat jako přípravu nejenom pro zakládání podniků, ale jako nástroj eh, celkově sociální inkluze a ekonomického rozvoje. Spravodajka klade důraz na eh, určité, na konkrétní body, třeba tam eh, je podnikání omezováno na dovednosti, eh, určité dovednosti a eh, možnost vytváření nových pracovních příležitostí zakládáním podniků, v rozšiřování konkurenceschopnosti a tak dále. My považujeme podnikání za významný nástroj růstu a zaměstnanosti, ale také nástroj sociální koheze a má e, pozitivní dopad na e, osobní naplnění a rozvoj jednotlivce. Proto chci zdůraznit, že je potřeba ponechat ten široký výklad a široký přístup a e, vždy brát v úvahu osobní a sociální dimenzi spolu s ekonomickou dimenzí, tak to je podnikání inkluzivnější, rozšiřuje ten dopad a rozšiřuje vlastně rozsah eh, odborníků, eh, kteří budou eh, se mm, rozvíjet tímto způsobem podnikatelské dovednosti musí eh, rovným způsobem eh, se zaměřovat na mladé lidi, především zranitelné skupiny, aby získali osobní dovednosti a znalosti, které zlepší eh, jak si kvalitu jejich života, spolupráci napříč odvětvími a spolupráci na národní a evropské úrovni. Těším se na spolupráci s paní Šojdrovou nadále i s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Grazie, kolega Kučuk. Děkuji, pan kolega Kučuk. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dovolte mi nejprve také poblahopřát paní Šojdrové za eh, její komplexní přístup k této problematice. A dovolte mi také několik poznámek potenciál vzdělání eh, pro podnikavost je opravdu dobře odražená ve vaší zprávě, ale měli bychom se možná také více věnovat příspěvku eh, vzdělávání a školení pro propagaci podnikání. Zdá se mi, že zde se zaměřujeme jenom na to školství jako takové, ale Eh, podpora vlastně podnikatelského myšlení a kultury u mladých lidí rozšiřuje jejich kreativitu, motivaci a smysl pro nezávislost. Já bych zde rád podtrhl také významnou roli učitelů v této oblasti a podtrhnout eh, potenciál digitálních nástrojů pro rozvíjení dovedností a e, širokých znalostí pro podnikání mládeže. Je také důležité používat různé přístupy tak, aby mladí podnikatelé e, snadno překonávali problémy ve své práci i e, znalosti podnikatelého, podnikatelského prostředí, poskytování informací i coaching, ehm, to je opravdu důležité pro mladé lidi, kteří se chtějí stát podnikateli. Samozřejmě ve zprávě je potrženo, že podnikavost je významná podnikání pro vytváření také pracovních míst, protože vytváří i nové firmy a pracovní místa. Já bych ale rád také více viděl zdůrazněné následující věc. Jak lépe lépe podporovat spolupráci, vyměňovat eh, dobrých postupů mezi členskými státy, kteří už mají to podnikatelské vzdělávání ve svých osnovách a jak eh, tím tedy eh, zlepšit situaci v těch zemích, které jsou v tom procesu teprve na začátku. Tolik tedy k mým poznámkám. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Triple. Děkuji a děkuji paní Šojdrové za její zprávu. Já bych ráda podtrhla to, co už říkali předřečníci, jak důležité je to podnikání a že by to mělo být opravdu součástí celého toho vzdělávacího procesu a zapojené i do veškerého dalšího úsilí, aby zde byly ty možnosti pro založení nové firmy. My už jsme se také mohli poučit z těch zemí, které jsou úspěšní v té oblasti podnikání, že k podnikatelské kultuře znamen, patří i takzvané pozitivní selhání, že máte i nějakou druhou nebo třetí možnost, že tedy když se na poprvé něco nepodaří, je to v pořádku a můžete začít znovu. Takže když eh, eh, poprvé se vám to v podnikání nepovede, tak to není konec světa. A to bychom tedy měli zahrnout do zprávy, že tedy takovéto selhání může také patřit do kultury podnikání, že to je něco, podnika, eh, něco pozitivního a přijatelného eh, začít znovu. Děkuji. Děkuji a další kolega? Kolegyně? Děkuji vám, děkuji také zpravodajce za její návrhy. Dovolte mi, abych zde potrhla několik bodů. Program Erasmus+. Zde už máme také výzvu, myslím, že se to jmenuje Erasmus Plus Entrepreneurship a myslím, že to je taková část programu, která ještě není úplně známá. A nedávno také komise říkala, že jí opravdu velmi záleží na to, aby tento program byl známější. Tak, aby bylo možné lépe využívat možností toho programu, než tomu je dosud. Ona je to relativně nová část toho programu Erasmus, ale ještě není natolik známá, že bychom mohli říci, že tady v rámci eh, této výzvy prostě je ta poptávka obrovitelská a proto bychom se měli možná ještě více zaměřit také na eh, informování o tomto programu, že i zde jsou tedy k dispozici prostředky. A e, dále takové zkušenosti z mojí vlastní země e, vím, že celá řada pozitivních příkladů ze škol, například, že se e, zakládají vlastně studentské firmy, kde například žáci nebo studenti mají ve škole svůj vlastní kiosek nebo se prostě učí nějakým jiným formám podnikání. A já si myslím, že zde by bylo opravdu dobré, kdyby ze strany komise bylo možné třeba udělat takový soupis modelů nejlepší praxe z jednotlivých států právě v té oblasti podnikání mladých a podpory podnikání, podnikatelského přístupu. Potom ještě jednu takovou kritickou poznámku. A sice ve všem, eh, co děláme, bychom měli opravdu dbát na to, abychom zachovali rovnováhu a aby nedošlo k nějaké absolutní ekonomizaci vzdělávání, aby zde nezůstala vlastně jenom ta otázka ekonomické oblasti a ekonomických výstupů, co by součást vzdělávání, ale jsou zde jiné kompetence, sociální kompetence, komunikativní kompetence, kompetence v kritickém zacházení s médií, že bychom toto měli zohledňovat také stejnou měrou a abychom zde opravdu udrželi náležitou rovnováhu. A poslední věc, právě ve školách zjišťujeme, že zde je ještě hodně práce, co se týče vzdělávání učitelů jako takových. Učitelé mohou dále zprostředkovávat podnikatelské chování a jednání žákům jenom tak, když oni sami mají určitou kompetenci v této podnikatelské činnosti a v podnikatelském chování. Ale často u těch učitelů je ta kariéra taková klasická, že vlastně jdou do školy, potom na univerzitu a potom jdou do školství a vlastně nikdy žádnou firmu neviděli konkrétně zevnitř, jak funguje. A já si myslím, že na to bychom se také měli výrazněji zaměřit, aby tedy i ti učitelé zažili tu náležitou podporu tak, aby se mohli informovat o tom, jak vlastně taková firma funguje, jak funguje podnikání, jak se pracuje ve firmách to není důležité jenom pro podporu podnikatelského chování, ale i proto, aby oni mohli zprostředkovat žákům a studentům takovou myšlenku a představu, co to vlastně znamená být v pracovním procesu, protože pokud má někdo tu kariéru jenom škola, univerzita, škola, tak eh, toto vzdělání může zprostředkovat jenom velmi omezeným způsobem, pokud to člověk nezažil na vlastní kůži. Takže mám zde na mysli například také podporu různých praxí a stáží pro učitele. Také je například vyslat do nějakého podniku, aby tam chvíli pracovali a opravdu tam prostě získali určité tak řečeno praktické zkušenosti. Já si myslím, že to by také výrazně přispělo k tomu, aby to podnikatelské chování a vědění mnohem lépe mohli zprostředkovávat žákům a studentům, než je tomu dosud. Děkuji. Libáčka. Po pierwsze bardzo... Děkuji, kolegyně e, Já bych chtěla velice poděkovat a poblahopřát e, paní kolegyni Šojdrové nejenom za přípravu této skvělé zprávy, ale také proto, že jak si se chopila takovéhoto významného tématu. Pouze osm evropských států má Eh, v, v osnovách podnikání a v tom je potřeba něco udělat. Já jsem velice hrdá na to, že já jakožto ministrně eh, eh, kultury v roce 2002 jsem zavedla podnikání jako předmět. A ze zkušenosti vím, že jsou důležité hlavně dvě věci. Za prvé to, co už tady zaznělo, to znamená, že učitelé se musí e, v této oblasti vzdělávat a e, učitelé, kteří nejsou motivováni v oblasti podnikání, tak to nemohou učit. A proto jejich hlavní aktivita by se měla soustředit na e, vlastně takovou osvědčenou praxi mezi učiteli samotnými. Je potřeba mobilizovat možná nějaký program výměny učitelů v rámci Erasmu, nebo v rámci jiných programů. A druhá věc, která je také už tady částečně byla zmíněna, je vnímat podnikání jako celek, protože podnikání to není jenom založit podnik, je to celý soubor dovedností, Eh, které jsou nejenom podnikatelské, ale také lidské a mezilidské, jako plánování, hodnocení, je to celý soubor eh, dovedností a eh, přístup k podnikání celkově vlastně tomu vrhne nové světlo, protože na různých stupních vzdělávání je možné osvětlit podnikání z různých perspektiv. Můžeme třeba eh, tam přinést nějaký společný pozměňovací návrh, který by se týkal také akademických kruhů, že by se to týkalo všech, všech úrovní školství, včetně univerzit. A vzhledem k tomu, že už mám slovo, tak bych také chtěla zmínit něco úplně jiného. Měla jsem to potěšení, že eh, jsme eh, měli eh, setkání, kdy ministři Beneluxu mi řekli, že 19. května podepíší dohodu o automatickém uznávání akademických kvalifikací, což bylo jedním z našich hlavních cílů a to je vlastně toho první výsledek. Nebudu sice ve Štrasburku, ale aspoň, že tedy tři státy to takto budou uznávat. Takže blahopřeji, ano, blahopřeji, zvláště vzhledem k tomu, že jsem přesvědčená, že se od, e, jak si, to bylo významné téma, hodně se o tom hovořilo, je to strategické rozhodnutí, nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, byla to skvělá diskuse eh, a přesně chápeme význam podnikání v rámci systému školství pro budování lepší budoucnosti. Já jsem se tomu věnovala celý život a Eh, důležité je myšlenky dostat do praxe. A vidím tady určitý nedostatek nejenom na trhu, ale také ve společnosti. Takže opravdu velice vítám tu širokou definici a detailní diskusi, kterou jsme měli eh, na téma sociální agendy v této souvislosti. A cítím, že děti se rodí s takovou přirozenou zvídavostí, kterou můžeme také definovat jako podnikavost. A když vidíme, jak si děti hrají, tak oni se vlastně chovají podnikatelským způsobem ve smyslu, že třeba sbírají věci, hrají si s dalšími dětmi a tak dále. Ono to je něco, co skutečně můžeme začít u nich pěstovat v nízkém věku. A během 14 eh, dnů Fairtrade jsem byla u nás eh, ve škole je, eh, a tam byli z, z Belize pěstitelé kaká, kteří s dětmi vyráběli čokoládu a, a by to hrozně bavilo, bylo to zábavné, my trávili čas tím, že mluvili o tom, jak to dělají, co se, co se eh, k tomu potřebuje, kdo to kupuje, kdo to prodává, proč to lidi chtějí a tak dále. Takže to je potřeba mít na paměti v tom rámci e, diskuse o podnikání u mladých lidí a jejich vzdělávání v této oblasti. A je třeba také, aby, aby lidé si uvědomovali, že způsoby podnikání jsou sociální dovednosti, ať už se jedná o mm, třeba mm, hnutí trade, eh, odborové hnutí a tak dále. Já bych chtěla připomenout také alternativní obchodní mandát, který byl přijatý před mým zvolením. Ten byl podepsaný už eh, dávno a právě tento parlament mu dal pozitivní impuls, týkal se to spravedlivého obchodování s, s, a, a, a fair podnikání a to je zvlášť významné vzhledem k tomu, že teď máme rok rozvoje a je tu celá řada různých otázek, kdy jsme o tom diskutovali, o chudobě, o rozvojovém světě, a, a právě v této oblasti my bychom měli jak si jít příkladem a ukázat nějakou osvědčenou praxi. Anche per questo richiamo e ora la parola al Děkuji a nyní má slovo kolega Nekov. Бях провокиран от моите колеги за предприемачеството. Děkuji, Silvie, kolegyně hovoří o podnikání a já bych chtěl říct, že to považuji za velmi důležité. Podstatné tady je, abychom nevnímali podnikání pouze jako školní předmět. Měla eh, by to být taková horizontální studia, která by probíhaly jak na školách, tak na univerzitách a takto bychom eh, podpořili kvalitu pro, která zlepší kvalitu osobního života. A zatímco ti, kteří považují podnikání jenom za ekonomický přínos, to je e, zužující, ale musíme si uvědomit, že mladí lidé si mohou vytvářet vlastní dovednosti, mohou e, být disciplinovaní, mohou mít sebedůvěru a to jsou všechno kvality, které člověk potřebuje v celkově v životě. A je třeba odlišit to, k čemu dochází v Evropě a ve Spojených státech. V Evropě mladí lidé kteří by chtěli podnikat, 37, představují 37%, zatímco ve Spojených státech je jich asi 51%. A my víme, že eh, páteří eh, evropské ekonomiky jsou malé a střední podniky a pokud bychom chtěli, aby více lidí podnikalo, a to říkám jako socialista, jestliže chcete udržitelnou zaměstnanost, je potřeba podporovat podnikání eh, a, a, a, v, a výuku v této oblasti na školách a na univerzitách, a, eh, protože je vysoké procento lidí, kteří by chtěli podnikat. Na druhou stranu, z ekonomického pohledu, když země nebo určité společenství investuje do podnikatelských dovedností, ten návratnost té investice je 1 ku 40 a to je zdroj, který vytváří komplexní růst ekonomiky mladých lidí. A proto jsem přesvědčený, že je potřeba v tomto tématu opravdu jít do hloubky a získat z toho maximální přínos. A je třeba, aby mladí lidé to viděli jako hru, mnohokrát. Tak, tím asi končí veškeré vstupy kolegů. Komise by se chtěla vyjádřit, prosím. Děkuji vám velice za pozvání na toto velice zajímavé zasedání. My v Evropské komisi si velice vážíme této cené iniciativy pro posílení podnikatelského vzdělávání v Evropě. Rádi bychom podtrhli zvláště potřebu toho celostního přístupu, mezirezortního přístupu týkající se školství a mladých lidí jako takových. A rádi bychom také upozornili na to, že je opravdu nesmírně důležité zde vytvořit takovou širokou koalici. V níž by bylo velké množství partnerů zvláště pak mezi formálním a neformálním vzděláváním. A já bych ráda upozornila na určité e, vstupy v oblasti práce s maládeží a neformálního učení, které také vlastně e, dává mladých lidem, mladým lidem celou řadu dovedností, i dovedností v oblasti podnikání a to je něco, co si zaslužuje, zasluhuje speciálního uznání. Evropská komise eh, je opravdu vhodnou platformou pro to, aby se pomocí ní scházeli všichni aktéři, eh, vyměňovali si nejlepší postupy, eh, vzájemně si hodnotili svoje programy a my bychom rádi eh, zlepšili i tuto spolupráci a ještě ji více rozšířili. Z těch vnitrostátních zpráv o mládeži vidíme, že celá řada iniciativ eh, v oblasti mládeže, eh, podnikání a podnikatelského učení mladých lidí a je zde opravdu velká potřeba se od sebe více navzájem učit a vyměňovat si zkušenosti mezi jednotlivými členskými státy. Ráda bych také upozornila na program Erasmus Plus a na to, že už je velmi zaměřen a výrazněji zaměřen na to podnikatelské vzdělávání a nejenom v klíčové aktivitě 1, ale také v klíčové aktivitě 2. To zahrnuje strategická partnerství, eh, mezinárodní iniciativy mládeže, znalostní aliance a aliance odvětvových dovedností. A také aliance e, školení učitelů je něco, co by se mohlo v budoucnu více posílit. Já bych ještě ráda předala slovo kolegovi, který by možná rád ještě má slova doplnil. Děkuji. Ano, já se více zabývám tou školskou ztráty, E, stránkou a opravdu je důležité si ji také uvědomit v souvislosti s tím podnikáním. Jde o to, aby toto zaměření bylo opravdu na všech stupních školství, aby děti byly podnikavější a Týká se to také odborné přípravy a vyššího vzdělávání. Už o tom hovořila kolegyně. Podnikání je téma, kterým už se zabýváme delší dobu. Měli jsme zde doporučení z roku 2006 o klíčových kompetencích a v programu Erasmus+. To vlastně najdete všude, ve všech oblastech a i v členských státech, v mnoha členských státech je to důležité téma. Ale otázka zní, jak ještě to celé posunout lépe ku předu. Takže obecně jsme velice rádi, že toto téma je tak velmi důležité i pro vás a že se nám společně podaří ho posunout ku předu. Eh, my teď možná nemáme nějaké konkrétní eh, připomínky, které bychom zde chtěli přednést nyní, ale možná je potom probereme ještě bilaterálně se spravodajkou. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto vstupy. Samozřejmě, že aktivní spolupráce komise bude naprosto nutná. Paní Šejdrová. Chtěla poděkovat za e, připomínky, které tady byly vzneseny Eh, myslím že bude možné eh, řadu z nich uplatnit i v rámci pozměňovacích návrhů. v zásadě eh, jsem se snažila skutečně zdůraznit to všeobecné pojetí vzdělávání ale myslím že ten důraz který tady zaznívá se může ještě odrazit i v nějakém upřesnění stejně tak jako v důrazu na aplikaci v terciárním v tom vyšším vzdělávání. tady určitě ten prostor také je. Ehm, stejně tak je možné ještě eh, upřesnit i ten program erasmus který je tam v bodě eh, six uveden a co se týká toho námětu sdílení té nejlepší praxe také mám tam navrženou tu síť kterou by měla mm, evropská komise organizovat síť eh, dobrých praxí napříč všemi zeměmi evropské unie. nicméně budu vděčná za tyto připomínky a jenom upozorním na to že v závěru navrhuji abychom vyzvali komisi aby předložila na konci funkčního období hodnotící zprávu o pokroku kterého bylo dosaženo já se přiznám že jsem takový člověk který když něco dělá tak chce vidět nějaké výsledky takže doufám že eh, na konci našeho funkčního období eh, komise předloží nějakou analýzu toho zda byla vytvořena síť zda byl podpořen v rámci programu erasmus sdílení dobré praxe a tak dále čili myslím že za čtyři roky se můžeme k tomuto tématu nejpozději velmi precizně vrátit. děkuji za pozornost. Eh, děkuji mnohokrát a děkuji všem za velmi zajímavou diskusi a jenom připomenu, že budeme hlasovat 14. Eh, července k tomuto bodu před letními prázdniny, prázdninami. A 12. května v poledne poslední pozměňovací návrhy. Tento přístup je velmi zajímavý, vaše analýza také to vlastně motivuje ty volby a parlament je samozřejmě teprve v první etapě provádění víceletého programu. Se budeme za, za, zabývat nejenom Erasmem, ale také e-learningem e a tak dále. Všechno to má dopady na zaměstnanost budoucí, co se týče IT a podobně. A výbor pro kulturu samozřejmě chce v tomto směru co nejlépe spolupracovat s komisí. A také bychom na druhé straně byli rádi informováni o tom, co se děje třeba v oblasti výzkumu v této otázce, abychom věděli, zda proběhne nějaká aktualizace, zda má smysl tady hovořit o síti vysokých škol, jak rozvíjet tuto myšlenku. Erasmus tedy a podnikatelství, podnikavost a také otázka klostru spolupráce mezi vysokými školami a podniky. To všechno nás velmi, velmi zajímá do budoucna. A mladí, mladí, kteří začínají podnikat, to je všechno pro nás důležité. Takže děkujeme za tuto diskusi a nyní bychom mohli přejít k dalšímu bodu. Eh, Mircia Diakonu bude mít slovo. Jenom jsem chtěla připomenout, v případě, že byste chtěli odejít, že zítra bude bod, o kterém jsem už informovala koordinátory. Bude společné slyšení organizované komisí, pardon, výborem pro právním a kulturním 9.30 až 11.30 ve třetím patře tady v tomto sále ASP3. Eh, Evropská iniciativa pro sport. A samozřejmě to se týká i nás, to znamená, my jsme příslušní v této otázce sportu a propagace sportu. Čili nám se zdálo dobré, že bychom mohli sdílet vlastně zkušenosti s ostatními iniciativami, které se mhm. sportem zabývají. Takže tím jsem vám přednesla pozvánku a pan Diakonu má slovo. Grazie. Děkuji. Náš výbor byl požádán, aby vypracoval stanovisko na toto téma ze strany výboru Jury. Čili to, o čem my tady hovoříme, je možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. To se zaprvé týká rukodělných výrobků a jejich zahrnutí do takového systému by mohlo vytvořit základ pro jaksi obnovu vlastně celého toho rukodělného odvětví. My jsme dostali odpovědi od tedy tohoto řemeslného odvětví z Evropy, proběhla diskuse, proběhla setkání zpravodajů s komisí, abychom měli více informací o proveditelnosti takového programu. Samozřejmě z pohledu kulturního my takovou iniciativu podporujeme, ale jsme přesvědčeni, že potřebujeme eh, přesnější definici právního rámce. Určitá rozhodnutí, jako třeba otázka spojení s místem vzniku, místem původu eh, by se usnadnilo, je snažší v případě zemědělských produktů, zatímco když hovoříme o tradičních řemeslech, tam ta souvislost není tak úplně úzká, ale já si myslím, že nicméně je to tam potřeba nějak zakotvit, takže musíme do budoucna za, eh, v právním rámci mít jasně uvedené místo původu, i když si zvolíme jiný typ klasifikace. Další věc, která je velmi důležitá, ta souvisí s technologickými inovacemi. Může to působit jako jako protimluv, ale to je falešný problém, protože jestliže chráníme rukodělnou práci, tak to neznamená, že ji jaksi zablokujeme v čase. v čase. Řemeslníci mají určitou míru svobody, co se týče technologických inovací a e, to potud, pokud to nemá negativní vliv na eh, kvalitu a autenticitu eh, toho eh, finálního produktu. A konečně bych chtěl zdůraznit, jakou obrovskou příležitost tento systém nabízí na místní úrovni pro řemesla, která jsou udržována stovky a ne tisíce let a která by jinak byla ohrožená. Tak jenom abych vám připomněl, že řemeslníci ve všech našich zemí potřebují ochranu, přinesl jsem sebou ukázku, přestože to může působit legračně, já jsem vás chtěl pobavit, tak se podívejte, jak můžete kombinovat naše století s minulým stoletím. Da. E, dacă vă place acest lucru, pokud se vám to líbí, tak můžete k nám zavolat, k nám do vlasti a já vám mohu pořídit, kolik tašek na laptopy budete chtít. Děkuji. Acesta este, acest port laptop este făcut... Uh, Tady ta taška na počítač, eh, to vyrobila eh, jedna řemeslnice v deltě Dunaje, je to z Rakosu, Dunaj spojuje polovinu Evropy ve finále a to je eh, způsob eh, také určitá forma setkávání. Takže já bych vám toho řekl spoustu jiného. Já si myslím, že to téma je opravdu zlatý důl. A určitě to všechno probereme, protože když hovoříme o Ehm, ehm, restaurování různých kulturních památek a eh, to všechno, to, to všechno přispívá k naší kulturní identitě a je potřeba ta, ta řemesla udržovat, obnovovat. To znamená, že potřebujeme lidi, kteří to umějí vyrobit, jako třeba v případě keramiky. nebo třeba um, barevné vitráže nebo uh, olovnaté sklo. To jsou všechno dovednosti, které se ztrácejí, za chvíli už to nebude nikdo umět. A když nezasáhneme a nepomůžeme uh, při, udržet tato řemesla při životě, tak zaniknou. Samozřejmě hovoříme o penězích, hovoříme o, o e, zaměstnanosti, ale je to také o budoucnosti. Děkuji. Mi pare molto efficace. Dobře. Myslím, že ta demonstrace byla velmi účinná. Děkujeme za ní a je to také vlastně symbolická ukázka nebo doplnění toho stanoviska. jde vlastně o ochranu tedy nezemědělských produktů v našem případě, řemeslných výrobků povětšinou. Tak, prosím, kdo se hlásí o slovo? Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика Мирча. Děkuji vám. Já bych rád poděkoval panu Diakonovi za jeho konstruktivní práci. Ta zpráva je velice vyvážená a zaměřuje se na potřebu právního rámce na úrovni Evropské unie a také na ochranu klasických eh, řemesel. Bylo by důležité se uvědomit, že opravdu část našeho kulturního dědictví by mohla být zničena, pokud by došlo k ochraně výrobků s tím označením geografického e, původu a proto já podporuji tento systém označování původu nezemědělských produktů, protože by to posílilo ekonomický rozvoj některých oblastí v Evropské unii a také vytvořilo pracovní místa v oblasti výroby klasických tradičních produktů. Já jsem stínovým zpravodajem a zaměřuji se na uchovávání kulturního dědictví při nezemědělských produktech a postupech jejich výroby. Je zde celá řada takovýchto výrobků, které jsou založené na tradičních znalostech a dovednostech a jedná se opravdu o velmi bohaté kulturní dědictví, které musíme zachovat a předat budoucím generacím. Je to součást eh, naší identity a našeho kulturního dědictví. A jejich ochrana na evropské úrovni by přispěla k tomu, že by se staly známějšími a také by byla uznána kvalita materiálu využívána pro vytváření těchto produktů. V oblasti regionálních produktů to je velice důležité i pro uchování evropského kulturního dědictví a také je zde důležitý aspekt řádného odměňování místních výrobců. Proto se domnívám, že je velice důležité investovat také do vzdělávání a školení lidí, kteří by vyráběli takovéto nezemědělské výrobky. A to by vedlo k tomu, že by i tato řemesla se stala atraktivnějšími. Závěrem chci říci, že členské státy by měly podporovat iniciativy na podporu tradičních řemesel. To by znamenalo rozšíření znalostí o kulturním dědictví a také by to podpořilo udržitelný kulturní turismus. A znalo, takovéto znalosti o kulturním dědictví by se měly vyučovat ve školách. A e, místní osnovy by měly obsahovat e, znalosti z oblasti tradičních řemesel z jednotlivých regionů. A proto je důležité se zaměřovat na odborníky, ale i na obyčejné občany, tak aby se tyto znalosti opravdu předávaly dále z generace na generaci. A v neposlední řadě chci říci toto. Rozšíření této ochrany by bylo opravdu důležité pro nejrůznější kulturní kořeny. Já jsem se zúčastnil eh, mise do Španělska. Domnívám se, že Eh, ochrana eh, těch zeměpisných označení by opravdu posílila tyto kulturní kořeny, například v oblasti eh, keramiky nebo jiných. Tím by i se zvýšila atraktivita některých regionů, kde je třeba vyráběn určitý druh keramiky a byly by atraktivnější z hlediska cestovního ruchu. Kolega Clarkem? Kolegyně, pardon. Děkuji, děkuji také zpravodaji. Z EKR se musíme nechávat eh, přesvědčovat o hodnotě eh, těchto geografických označování a proto žádáme komisi, aby udělala skutečnou analýzu přínosů i nákladů a i nedostatků, protože my se bojíme, že zde dojde k trochu k zabrždění inovací, když budeme eh, lidi přivazovat k některým tradičním věcem a možná tím budeme bránit určité inovace a vytváření nových produktů. No, není asi jednoduché použít ten eh, model těch zeměpisných označení a prostě použít pro tyto nové výrobky, tyto, tyto výrobky. Mělo by se tedy analyzovat, jak by to mohlo fungovat. Já si myslím, že v některých zemích by to bylo velice složité. Bylo by to složité v souvislosti s některými výrobky. Eh, nezemědělské označení eh, původu byla k dispozici pro členské státy, ale některé členské státy této možnosti vůbec nevyužily. A proto by mohla možná komise udělat, eh, říci, proč toho nevyužili. Možná, že měli pocit, že to nemá takovou přidanou hodnotu. Já si myslím, že ochranné známky jsou zde lepší z hlediska flexibility a specifiky výroby, protože někdy u těch zeměpisných označení je to omezení na okruh nějakých necelých pěti kilometrů, takže to je velice omezňující, takže otázka také, eh, nakolik by to bylo eh, restriktivní nebo ne. Zkrátka, myslím, že je potřeba udělat ještě podrobnější analýzu a podívat se také na to, kolik členských států Eh, využívá těch nezemědělských označení z původu, pokud tomu existuje statistika a kolik takovýchto označení vlastně existuje. A Zda by tedy bylo vhodné něco takového opravdu přijmout na celoevropské úrovni. Zkrátka, my si zde vyhrazujeme právo ještě klást další a další otázky, protože si myslím, že se nedá jen tak říci, že když to ochráníme, tak všechno bude dokonalé. Já si myslím, že zde bychom měli přece jenom trochu znervóznět. Ale zpravodaj zde přinesl krásný výrobek a jsou mnohé další a i v mém volebním okrsku je třeba najít metody, jak něco propagovat, ale nevím, zda takovýto způsob ochrany skutečně pomůže k té propagaci našich výrobků po celém světě. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, za všechny vaše poznámky. Pan Boxon. Děkuji vám. Já souhlasím se zpravodajem. Souhlasím s tím, že bychom měli chránit eh, naše kulturní výrobky, které jsou důležité z hlediska historie národa. Maďarská vláda v této souvislosti eh, vlastně eh, vytvořila takový půl maďarských výrobků, kde je takový soupis těchto tradičních výrobků, eh, například keramika z různých oblastí nebo textil z moťo a podobně a podobně. A to geografické označení to je opravdu eh, důležitá informace, sloužící také ochraně kulturního dědictví a proto bych řekla, že bychom to měli podpořit. Že bychom měli podpořit takový pozitivní protekcionistický přístup v souvislosti s kulturním zbožím a zde by se tedy zeměpisné označení mělo eh, využít. Děkuji vám pane zpravodaji. Já bych ráda potrhla, že opravdu potřebujeme hlubší studii výhod a nevýhod. Zda jsou nějaké důvody, proč do toho jít a nebo se toho vzdát. Takže já bych zde byla také pro takový opatrnější přístup. Domnívám se, že potřebujeme eh, více vědět o tom, co by to skutečně znamenalo. Takže já bych také spíš podpořila eh, tento názorový směr. Díky. A komise, chcete se vyjádřit, prosím? Yes. Well, Thank you. Děkuji, paní předsedající. Komise vítá návrh eh, výboru eh, a eh, tedy výboru právního a považujeme tento návrh na ochranu zeměpisného označení za zajímavou je to často součást ochrany historického dědictví konkrétních oblastí. E, domníváme se, že to bude přínosné při ochraně tradičních dovedností a vítáme Eh, také příležitost, aby spotřebitelé byli lépe informováni o autenticitě těchto výrobků, a ochr- a což přispívá také k ochraně autentických jaksi držitelů těchto dovedností. Představuje to také ekonomický potenciál při Eh, zachovávání a vytváření nových pracovních příležitostí a zvyšování atraktivity eh, určitých regionů. Komise zatím ještě nebyla eh, není rozhodnuta ohledně roz, rozšíření tedy této unijní ochrany na nezemědělské produkty a při rozhodování na toto téma budeme brát v úvahu návrhy vašeho výboru co se týče především potřeby kombinovat technologické inovace s kvalitou a autenticitou eh, konečného produktu a potřeby eh, stanovit priority souvislosti mezi eh, oblastí původu a s s upřesněním jasných pravidel ohledně oblasti, kde je možné uvedené označení používat. A komise také vezme v úvahu návrhy spojené s potřebou vzít v potaz již existující zeměpisné označení v členských státech, tak aby nedocházelo ke zbytečné administrativě při jejich registraci na evropské úrovni po té, co obdržíme odpovědi na naši zelenou knihu a po konzultacích v výboru regionu a v ekonomické, hospodářské a sociálním výboru, pak iniciativa Evropského parlamentu spolu s s kulturním výborem pomůže komisi identifikovat, jakou cestou jak si pokračovat. Děkuji. Grazie. Credo che sia effettivamente un... Děkuji mnohokrát. Ano, to je skutečně velmi důležitá otázka a opravdu to hodnotím velmi kladně. Myslím si, že ta zpráva pana kolegy Diakonu byla velmi vyvážená. Otázky, které zde padly, skutečně, myslím si, si zaslouží určité prohloubení. Je potřeba také vyhodnotit dopady, ověřit, jakými způsoby by nebo co vlastně je příčinou některých problémů, ale myslím si, že můžeme spolupracovat, také se obracím na naše stínové zpravodaje, myslím si, že budeme spolupracovat velmi dobře s komisí, abychom šli dál. Je to případ mnoha členských států, ale já si myslím, že je potřeba jak si uznat hodnotu těchto produktů jejich kompetence, jejich know-how, čili potřeba nějakým způsobem zhodnotit to know-how tím, že se také vlastně ty výsledky práce, ty produkty lépe uznají. Viděla jsem, že kolega Diagonu tam také citoval tu větu ve smyslu, že není potřeba jenom jak si ukotvit tu tradici, ale také i pomoci se rozvíjet. Chci vás informovat o tom tedy, že tato zpráva Oni bude tedy, nebo takové to jsou lhuty, opravuje se paní předsedající, 12. května a 16. června, čili máte určitý čas na úvahu. Počítáme tedy se spoluprací komise i se stínovými zpravodaji a myslím si, že ještě něco prohloubíme a bude to dobré. Děkuji. Prego, děkonu. Prosím, pan Diakonu. Uh, foarte scurt, uh, toate intervențiile sunt absolut Děkuji. Ano, všechno, co zde zaznělo, je naprosto správné, korektní, musíme být opatrní. A studie, to je něco, co je vítaného u všech eh, témat. Takže já to vítám. Ale chtěl jsem říct ještě toto. U nás ve vsi je tomu tak, a vždy tomu tak bylo, že například ta kamna dělal jeden člověk. Ten to prostě uměl a dělal pro všechny eh, kamna. A pak prostě v 90. let se najednou ta situace změnila, všichni se přeorientovali na služby, a hospodářství na tom bylo špatně v mé zemi. A já jsem se pak jednou bavil s bývalým spolužákem a kolegou a říkal, no co, jako tady je problém, že nemáme práci, A tak jsme si říkali, jestli ještě tady, že ten člověk, který tehdy dělal ty kamna, a on říkal, jo, jo, a měl sedm, sedm dětí a všechny odešly někam pryč do města nebo prostě jinam. Měli nějaké jiné povolání a prostě to jeho řemeslo, v tom už nikdo nepokračoval, ale nikdo už to jeho řemeslo také neuměl. A situace je teď taková, že u nás ve vsi mm, je sedm takových lidí, kteří už to, kteří dělají keramiku a podobně a dělají vlastně i to, co řík, dělal dřív ten kamnář, ale tady jsou to vlastně jeho potomci. No zkrátka, co chci říct, je důležité tyto znalosti předávat dále. Existuje také jeden film, který se tomuto tématu věnuje, Možná, že jste ho viděli. A tam šlo ten problém, kdo vlastně dnes ještě je schopen ulít zvony. Je to film o Tarkovského. Zkrátka, opravdu je velice důležité se tomu věnovat, protože tam řemesla eh, vymírají a v obchodech, supermarketech je samé nehodnotné zboží. Ano, děkuji mnohokrát za tento vstup. Samozřejmě, že kulturní diverzita Evropy je základem jejího bohatství a my musíme podporovat, podporovat tuto diverzitu, abychom si ji také zachovali. Takže určitě najdeme způsob, jak to přiřadit do, vašeho, do vaší zprávy. Já opravdu děkuji za s jakou vášní se věnujete své práci. A nyní nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě. Je to od Lisabonu kompetence od roku 2010. Co je zajímavé, je, že dnes tu máme stanovisko takové první stanovisko, které se týká cestovního ruchu. Je to od výboru TRAN. Na, vychází tedy z prvních závazků, které už jsme ostatně zkoumali. A myslím si, že tady my chceme prosazovat podporu cestovního ruchu. Pan Morgano, ano, děkuji, paní předsedkyně. Pochopitelně jsem velmi šťastný, že zde mohu předložit eh, některé názory a své vlastně stanovisko, které by mělo pomoci podpoře cestovního ruchu v Evropě. Pochopitelně eh, je tady potřeba dodržet těch 1500 úhozů, aby to bylo, ale tak to nevadí. Ale my, já jsem se tomu snažil nějak přizpůsobit a udělat to, co nejlépe. V tomto jsem se pokusil vlastně držet toho, že jsem tedy vycházel ze stanoviska eh, výboru TRAN a je to otázka vlastně určitého duševního obohacení té podpory cestovního ruchu, protože to je to, co výbor asi také z našeho hlediska zajímá. Je potřeba najít eh, způsob, eh, jak vyvážit vlastně množení toho turismu a zároveň jak si uchování stávajících pamětihodností našeho dědictví, ale také vytváření nových uměleckých děl, protože není eh, dobré se dívat jenom jaksi dozadu, ale také se trošku dívat dopředu na, na moderní věci. Jak tedy podporovat turismus? nejenom v rámci programů, které už v Evropě existují, ale také pomocí nových nástrojů. Vytváří se Evropská kulturní karta a je potřeba zejména prosazovat tzv. kvalitní kulturní turismus. Také kulturní výchova zde hraje zásadní roli. Víme velmi dobře, že naši, pokud naši spoluobčané nejsou jaksi vzděláni, pokud nás nevychovají k tomu, abychom si kultury cenili, tak je to špatné. Je tedy potřeba od raného dětství v rámci rodiny, v rámci školy podporovat tuto výchovu ke kultuře to je otázka vlastně určité podpory, která by se měla dostat všem lidem. Samozřejmě jsou tu lidé, které, kteří mají specifické potřeby, jako mladé rodiny, starší osoby. Důležité je, aby tu byla co největší přístupnost k té, té kultuře a jejímu poznávání. Třeba u postižených osob, co to znamená? Nejenom, že musí překonávat jaksi stavební překážky, ale potřebují také určité doprovodné služby, potřebují třeba vyhrazené, vyhrazená místa pro sebe a podobně. To jsou všechno drobnosti. A samozřejmě pak tu jsou ještě další výzvy. A ve stanovisku jsem také řekl, že je potřeba dobře spravovat kulturní dědictví, protože to je bohatství, které máme a které je pro nás zásadní. Díky kulturnímu dědictví je Evropa jednou z prvních turistických destinací v, na světě. Také turismus pomáhá vlastně růstu, pomáhá zaměstnanosti a 40 evropského turismu je díky tedy mm, dědictví kulturními. Je také potřeba vědět, že ta komunikace je důležitá na všech úrovních. Nemůžeme ponechat komunikaci na, stát, na stávající úrovni, chceme-li přitáhnout více, více turistů. Je tedy potřeba promyslet strategie, které jak si rozši- pomohou rozšířit, zvýšit tu kulturní turistiku, ale zároveň ochranu našeho kulturního dědictví. Jsou zde situace, které nejsou možné už nyní, které nejsou udržitelné. Například lodičky, které eh, proplouvají srdcem eh, Benátek. Je potřeba v některých místech eh, prostě se objednat dopředu na, na prohlídky v Praze třeba Čili toto všechno eh, samozřejmě je vyžadováno, je potřeba tady podpořit tu, ten kulturní turismus a proto jsem přišel s myšlenkou, kterou doufám, že Evropská komise bude sdílet. To znamená, že by vznikla ta Evropská kulturní karta, která by měla vlastně mezinárodní, bylo by podobná tomu, co už má UNESCO, a týká se to tedy různých archivů, různých monumentů, různých prostě pamětihodností. A byl by to nový instrument, nový nástroj, který by mohl být skutečnou přidanou hodnotou. Je to důležité jenom z praktického hlediska pro naše spoluobčany, ale bylo by to také symbolické, protože by to vlastně jaksi utvrdilo ty lidi v takové sounáležitosti. Takže bych rád připomněl, že mým úmyslem je ještě předložit ke vlastnímu textu pozměňovací návrhy. Rád bych citoval úspěšné evropské iniciativy a programy, které už existují a které je potřeba zachovat. A je také vhodné zde připomenout, že tu byl Evropský kulturní rok, že je tu eh, vlastně značka nebo známka Evropské kulturní dědictví. A také bych rád rychle zdůraznil, že je důležité pokračovat v digitalizaci, to je opravdu zásadní, to je otázka inovat, inovativní, týká se to také činnosti pro malé střední podniky. A rád bych také řekl, že je důležité, abychom si lidi obeznámili s těmi nejmí, nejméně jaksi známými oblastmi, regiony. Tak to je vše a čekám vaše poznámky, vaše návrhy. Myslím si, že před námi je důležitá příležitost, velká příležitost. Myslím si, že bychom měli na to upozornit všechny členy parlamentu. Paní předsedkyně, děkuji pane Morgano, takže pan Zagorakis začne se svou poznámkou. Ο si Μοργάνος tak se na polikalo... Ano, pan Morgano nám připravil velmi dobrý text o kulturní dimenzi turistického ruchu. To je skutečně hlavní výhoda Evropy, kterou musíme využívat musíme vymýšlet nové turistické produkty, nové řekněme, kulturně evropské prohlídky. Je to, je to součástí gastronomie, také agroturistika. Nedávno jsem četl vynikající zprávu pana Fisase o gastronomii v tom smyslu, že gastronomie přitahuje spoustu návštěvníků. Ta, tradiční gastronomie, pak jsou tu výměny mezi mladými, to je taky velmi zásadní věc. A teď bych se rád vrátil k tomu té sportovní turistice. To by mohlo být velmi významné odvětví vývoje tohoto oboru nebo tohoto odvětví v Evropě, čili organizace různých sportovních akcí. To je velmi významné. Protože sportovní akce, sportovní událost, to je velmi atraktivní věc nejenom pro ty, co jmenují, mají rádi sport. Také je potřeba zdůraznit jaksi výuku v oblasti turistiky tady EU může sehrát e, velmi důležitou roli. Takže pane Morgane, ještě jednou velký dík za tento krásný text. Samozřejmě jste svým způsobem omezen, zejména co se týče tedy počtu úhozů. Já předložím pozměňovací návrhy a určitě budou v tom smyslu, jak jsem to popsal. Díky. Děkuji. Pan Jambaský. Благодаря ви, госпожо председател. Děkuji. Paní předsedkyně. Já bych také chtěl poblahopřát zpravodaji. Ta zpráva je velmi zajímavá a téma velmi důležité. Kulturní cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, všechny tyto druhy cestovního ruchu mohou být rozvíjeny a Evropská unie Eh, sehrává komplementární eh, roli v oblasti cestovního roku tím, že podporuje konkurenceschopnost. To bylo také zakotveno v článku 195 eh, SFEU. Všechno, co EU dělá samozřejmě v této oblasti je dobrovolné. Bulhorsko má rozvinutý cestovní ruch, ale v porovnání s jinými evropskými zeměmi vidíme, že se můžeme ještě mnoho učit. Evropské kulturní dědictví je rozsáhlé, rozmanité a my musíme dělat všechno pro to, abychom je zachovali. A můžeme ukázat spoustu zajímavých věcí, historických, vzácných. Kulturní cestovní ruch nejenom, že podporuje a chrání evropskou kulturní rozmanitost. Cestovní ruch zajišťuje 8 milionů pracovních příležitostí, což je 3,3 aktivní populace v EU. To je 18 milionů eh, když vezmeme v úvahu ještě i připojená odvětví jako zásobování doprava eh, a tak dále. Růst a zaměstnanost. To je, oč tu jde. A ty sehrávají významnou roli také v oblasti cestovního ruchu. Je těžké harmonizovat principy kvality cestovního ruchu, jsou rozdílné přístupy ke kvalitě v různých částech Evropy v této oblasti a myslím si, že nějaké eh, fakultativní eh, normy kvality mohou pomoci těm zemím, které vlastní nemají. Mohou existovat národní nebo regionální normy kvality pro cestovní ruch, které by byly eh, dobrovolné. My třeba v Bulharsku takové normy nemáme, snad s eh, rozdílem hodnocení turistických zařízení, což je poněkud kontroverzní, protože eh, to eh, není příliš objektivní. Takže všechno se dá dělat, na cokoliv podpoří cestovní ruch bude užitečné. Budeme analyzovat digitální svět, ve kterém žijeme a jeho dopady na cestovní ruch a hlavně na kulturní cestovní ruch. Děkuji. Jaký Thank you. Uh, gracias, Mr. Morgano, for Pan Děkuji panu Morganovi, že upozornil na velmi důležitá témata, bych to rád ještě rozšířil. Evropa je opravdu klíčovou turistickou destinací a je zde řada domácích i zahraničních návštěvníků a počet cizinců navštěvující Evropu se stále zvyšuje a jsou zde i nové oblasti turismu. Propagace evropského kulturního turismu prostřednictvím různých marketingových postupů, informačních technologií by se měl postarat také o trvalé udržitelný rozvoj, to je zásadní. Investice do lidí je zásadní podmínkou pro udržitelný a konkurenceschopný růst a rád bych potrhl význam poskytovat kvalitní e, lidský kapitál lidí e, jazykově vybavených zaměření na kvalitní poskytování služeb. Také je zde význam dlouhodobého investování pro nastolení udržitelného e, trendu v oblasti zohledňování tradic i životního prostředí, sdílení osvědčených postupů mezi zeměmi, regiony a aktéry je důležité. Také spolupráce výzkumných institucí a muzeí ehm, a společností v oblasti cestovního ruchu by měly být podporovány tak, aby zde eh, byly inovativní postupy pro trvale udržitelný cestovní ruch. Je třeba zajistit, aby cestovní ruch opravdu využil uh, svůj potenciál také při snižování chudoby. A zde chceme propagovat naši kulturní diverzitu a na, zároveň nastolovat zaměstnanost a bojovat proti chudobě. Děkuji, paní Trupl. Děkuji, děkuji panu Morganovi za jeho prezentaci zprávy. Já bych ráda jenom zmínila jeden specifický bod, protože se zde zmínilo potřeba udržitelného kulturního cestovního ruchu. A také kolega Kučik to nyní zmínil, že musíme využít co nejlépe příklady nejlepších postupů z Evropy. Uvedu jeden příklad velkého problému. E, ty velké výletní lodi, které zajíždějí do přístavu, tak e, ve většině případů opravdu jejich emise CO2 jsou obrovské a je důležité zajistit, aby elektřina, kterou využívají v těch přístavech, například byla z obnovitelných zdrojů. Zkrátka toto je oblast, kde potřebujeme významnou změnu. Víme, že e, se zvyšuje poptávka i na straně občanů, že hledají e, udržitelné postupy pro kulturní cestovní ruch. Víme, že to je třeba velké téma pro Řecko, co by se dalo dělat v souvislosti s ostrovy i jinými částmi Řecka v této souvislosti a proto bych vás ráda vyzvala, abyste se trochu více zaměřil na tuto otázku, protože zde je opravdu velký prostor pro zlepšení situace. Děkuji. Paní Šojdrová, prosím. Já chci poděkovat za eh, tento návrh směrem k novým přístupům k cestovnímu ruchu. Eh, velmi podporuji eh, zdůraznění toho sportovního cestovního ruchu za účelem eh, účasti na různých sportovních událostech, předpokládám a také třeba využívání cyklostezek a tak dále. A mám takový, možná takovou připomínku k tomu poslednímu bodu, který se týká uh, Eh, slev eh, při využívání knihoven divadel a tak dále. Eh, to je velmi dobrý návrh ale je potřeba vidět vždy obě dvě strany to znamená jestliže eh, dáme slevy které jsou důležité já bych podpořila aby tyto slevy byly zejména pro skupiny mládeže a rodiny eh, tak eh, zase tím ubíráme příjmy těm památkám které je potřebují. čili ano jsem pro ale pak musí být tyto slevy kompenzovány pro ty instituce pro jejich údržbu a jejich tedy jaksi další existenci. nicméně e, tu iniciativu slev pro určité skupiny za účelem využívání těchto památek bych velmi podpořila ale musí být pamatováno na kompenzaci e, těch příjmů. děkuji. Děkuji paní Já si velice váším této zprávy a především eh, tedy potenciálu kulturního cestovního ruchu. Ale samozřejmě jsou tu určité aspekty, které je potřeba ošetřit, jako třeba přístup pro zdravotně postižené. A chtěl bych také říci, přesně jak říkal pan Diakonu, tady je souvislost mezi tím, že můžete využít potenciál kulturního dědictví eh, a zeměpisné označení produktu jako nástroj pro rozvoj cestovního ruchu. A to tedy eh, dává do souvislosti tyto, tato dvě stanoviska. Tady eh, můžete také lidem ukázat nejenom věci, ale také, co tam jiní lidé dělají. Děkuji za tuto zajímavou rozpravu. Nevím, jestli komise chce k tomu něco doplnit. Není-li tomu tak, tak pak dám slovo zpátky panu Morganovi, ale ještě bych chtěla jednu věc doplnit. Chtěla bych připomenout, že kulturní cestovní ruch se týká otázek, které nelze outsourcovat. To se hodně týká Evropy. A v jiných eh, formách cestovního ruchu, které eh, jsou eh, jaksi na vzestupu. V současné době kulturní cestovní ruch v Evropě představuje 40 takže musíme, my se tady snažíme zaměřit na odsezónění cestovního ruchu. A, takže Luigi třeba navrhuje, abychom více pracovali na digitalizaci a také cestovní ruch souvisí s kulturními akcemi, s festivaly, eh, filmovými festivaly. Je tu celá řada forem cestovního ruchu, které souvisejí se specifickými městy. Máme třeba tu platformu evropských festivalů a podobně. A a také nechceme, eh, aby vznikl přehnaný cestovní ruch, eh, kde mohou pak už vznikat eh, nevýhody. Existují určité zkušenosti z různých zemí, jako třeba u nás v Itálii bylo rozhodnuto, že v neděli všechna muzea budou zdarma a tam se strašně navýšila návštěvnost muzeí. Vím, jak, myslím, že je to také ve Spojeném království. Možná by se nad tím mohly i jiné země zamyslet a je to um, tedy také určitá forma eh, taky ekonomické přístupnosti těch památek, takže to je taky zajímavý návrh. A profesionálové v cestovního ruchu, to je další věc. Potřebujeme kvalitní přijímání hostů, to je další věc, která se dá zlepšit. Tak. Io non ho moltissimo da aggiungere, se non ringraziare. Tak, děkuji. Mnohokrát já všechny poznámky, které zde padly, samozřejmě vezmu v úvahu, zejména bude tedy eh, věnována zvláštní pozornost té udržitelnosti, to je pochopitelně v, naši, v našich dnech eh, zásadní, protože jakmile samozřejmě pozvete masy k účasti na, na něčem, tak musíte brát v úvahu dopady. Je tedy potřeba dosáhnout rovnováhy, abychom nedosáhli nakonec toho, že někam přitlačíme a v podstatě to povede spíš k negativním dopadům. Čili Tady ten úmysl je jasný, je to dobrý začátek pro to, abychom se mohli zaměřit i na další aspekty. Pochopitelně čekám na vaše pozněvací návrhy. Víte, že ta, ta lhůta je krátká. Myslím, paní předsedkyně, že i v našem případě je ta lhůta na pozměňovací návrhy 12. května. Pokud si pamatuju, tak hlasování pak proběhne 16. 17. června. Čili my pochopitelně vezmeme v úvahu všechny vaše poznámky a pozměníme to, co bude potřeba. Takže ano, potvrzuji, říká paní předsedkyně, že hlasování na výboru bude 16. června a na výboru TRAN to bude 15. září. Tak, další body, to jsou, to je bod různé. To jsou příští schůze, to je 15. června od 3 do půl sedmé a 16. června od 9 do půl jedné. A nyní tu teď mladí lidé bohužel přišli v nevhodný okamžik, budete muset pryč, to jsou italští přátelé, omlouvám se. Jde o studenty, které doprovází jejich profesoři a ředitel školy. Je to škola, která vlastně, kde se studuje na všech, tedy ve všech ročnících, pokrývá poměrně široký region a je to škola, kde jsou tedy všechny stupně výuky, pochopitelně za pomoci týmové spolupráce vyučujících. Bohužel my už končíme se schůzí našeho parlamentního výboru. Pro vás je to samozřejmě důležitý okamžik. My už jsme se, už jste se sešli s kolegy, kteří vám vysvětlili, jak funguje Evropský parlament. Já vás velmi srdečně zdravím, ale budete moci zůstat jenom tak pět minut, protože budeme dál pokračovat eh, naše jednání za zavěřenými dveřmi. Budeme hovořit kolegyně k jednomu paní Petra Kramervert k jednomu tématu. A bude to o jednotném telekomunikačním trhu, čili kolegové, naši návštěvníci nás teď musí opustit, je mi to líto a každopádně se velmi omlouvám. Doufám, Doufala jsem, že přijdete o něco dříve, že přijdete včas.